se může účastnit všech zasedání parlamentu a jeho orgánů. Právní výbor ve svém zasedání 11. července a 5. září 2016 se zaobíral mandáty paní Andrikine a Urzola Kopy a Manuela Dosanto, proskoumal je a jednohlasně navrhl, aby vždy s účinností od 30 května nebo 21. července tento mandát byl prohlášen za platný. Máte námitky, není tomu tak, takže platnost těchto mandátů je tímto schválena. Příslušné německé úřady podaly žádost na zrušení imunitu pana Hermana Winklera v rámci